představitelkou. Dalším bodem na dnešním pořadu jednání je prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na téma Irán a jeho jaderný program. Dám slovo nejprve paní baronce Eštnové, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Již jsme se toho dotkli během interpelací. Eh, otázka iránského jaderného programu je zdrojem obrovského znepokojení pro celou EU i pro, i pro mezinárodní společenství jako celek. Kolegové již zmiňovali skutečnost, že 23. Eh, ledna Rada ministrů zahraničí projednávala toto téma v kontextu odsouhlasení dalších sankcí. Eh, jak jsem vždy uváděla, Eh, zasazujeme se o to udržet tlak na iránské orgány eh, tak, aby plnili své mezinárodní povinnosti a závazky, což je klíčový prvek toho eh, přístupu ve dvou paralelních cestách eh, vedle procesu E3 plus 3, o kterém eh, víte tedy a kterému, který já vedu. Existuje několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN, přesto Irán i nadále porušuje své závazky povinnosti a nevykazuje úplnou spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a vystupňovává rozvoj svého jaderného programu Eh, v lednu dosáhl prakticky 20% obohacení uranu v podzemních eh, zařízeních, eh, které ovládá armáda. Jak jistě víte, již řadu let vyjadřujeme znepokojení ohledně nedostatku spolupráce ze strany Iránu pro řešení těchto otevřených témat, včetně včetně také signálu o, milit, o vojenském rozměru tohoto programu. Zpráva e IAA z, le, z listopadu loňského roku eh, prezentovala řešení této agentury ohledně eh, rozvoje také vojenských eh, jaderných technologií. Na základě toho Rada guvernéru valnou většinou přijala usnesení, které vyjadřuje zrůstající znepokojení ohledně iránského jaderného programu. Naše působení, jak doufám, jasně odráží, odráží naše snahu dosáhnout diplomatického řešení pro jadernou Eh, iránskou jadernou eh, problematiku, což je tedy eh, druhá část toho dvoudělného procesu. Já jsem obeslala svůj protějšek návrhem, který by umožnil Iránu čerpat přínos v jaderné i hospodářské oblasti, ale navzdory opomínkám se dosud neobdržela žádnou odpověď na návrhy, které se týkají procesu posilování důvěry na základě reciprocity a postupného Eh, přístupu krok po kroku. Vždy jsme vyjadřovali svoji připravenost eh, řešit v rámci posilování důvěry i další, eh, další problematická témata, která mohou být zajímavá pro Irán, například spolupráce v boji proti obchodu s narkotiky. Já využívám každé příležitosti, jak tento signál vůči Iránu znovu vysílat v nedávné době vůči panu Salhimu a také paralelně ve svých kontaktech s jinými zeměmi, zejména s Tureckem, eh, tak aby eh, do Iránu dospěl ten signál, že naše dveře zůstávají otevřené k vyjednávání v rámci toho procesu posilování důvěry, který by mohl být zahájen, jakmile Irán prokáže svoji připravenost k takovému kroku. A Rada tedy přijala další opatření, to je součástí tohoto celého procesu. Byl to důležitý krok, který ukázal na jednotnost Evropy a také i vůči roli tato opatření eh, mají za cíl eh, specificky a výrazně eh, zastáhnout finanční kapacitu Iránu, finanční schopnost Iránu, dále sledovat ten jaderný program díky výnosům z exportu. Výnosy z exportu ropy do Evropy představují nějakých 70 příjmů státu, příjmů vlády. Eh, naše dovozy jsou asi 20 tedy eh, celkového z ropy z Iránu. Takže tím, že se zaměřujeme právě na tuto oblast, výrazně stupňujeme tlak na iránskou vládu a zároveň se snažíme vyhnout tam, kde je to možné, negativním dopadům na eh, iránské obyvatelstvo. Samozřejmě nejsme v tom osamoceni, sankce OSN i nadále platí. 31. prosince USA rozhodly o dalším posílení vlastních sankcí vůči Iránu s tím, že se zacílili především na iránský eh, finanční systém a příjmy z různých zdrojů, včetně vývozu ropy. Nyní musíme přesvědčit co možná nejvíce spolupracujících zemí, podobně smýšlejících zemí, zejména těch, eh, které dovážejí iránskou ropu, aby přistoupili na podobné kroky a zvážili možnost omezení svých eh, dovozů ropy z Iránu. Tím by se maximalizoval účinek našich sankcí. Ten zákaz probíhá po fázích, tak abychom se mohli Eh, přizpůsobenové situaci a v nadcházejících měsících vyhodnotíme působení toho opatření a budeme řešit případné problémy, které bychom mohli objevit. Eh, tak zajistíme, aby EU a členské státy měly dostatek času a prostředků na to, aby se přizpůsobili eh, a zajistili si kontinuitu dodávek energií. Na závěr bych ráda ještě uvedla, že zároveň jsme i nadále vážně znepokojeni ohledně situace v oblasti lidských práv v zemi, Především se to týká eh, eh, pokračujícího utlaku eh, politické opozice, ale také nadměrného užívání trestu smrti. Utlak politické opozice a odrobná také obrovský vzrůst počtu trestu smrti znamenají, že EU také tím sankcí řeší situaci v oblasti lidských práv. Naše sankce jsou zacílené především na Eh, na osoby, které se nějak podílejí na těchto hrubých porušováních lidských práv. A od té doby, co byly posíleny eh, v říjnu, eh, je na seznamu 61 osob. Dále zákaz dodávání zařízení, které může být využíváno k utlaku, je rovněž součástí našich sankcí. Takže, dámy a pánové, domnívám se, že náš přístup je správný. Ehm, pokračujeme ve svém tlaku na Irán i nadále se snažíme prosadit jednání a velice se těším na vaše podněty v této věci. Děkuji. Uh, Děkuji, paní baronko. A nyní dávám slovo zástupcům politických skupin. Nejdříve pan Salafranka na dvě minuty za EPP. Děkuji. Pane předsedající, paní místopředsedkyně, 23. rada rozhodla v obtížné věci, ale naprosto konzistentně náš parlament podporuje radu a zítra se tím budeme zabývat. Bylo to pro některé členské státy obtížné, ale byli jste konzistentní. Francouzský prezident republiky o tomto bodu vždy hovořil a i ve Spojeném království vždy znělo, že Irán nesmí mít jadernou zbraň. Opatření musí být konzistentně a účinná, abychom umožnili dialog, aby Irán jednal, aby došlo k jednání s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a abychom skoncovali s válečnými bubny. Musíme tedy jednat rychle Někteří iránští ministři tvrdí, že tyto sankce nebudou účinné, protože Evropská unie velmi naléhavě potřebuje iránskou ropu. A když se, roz, když se hrozí, když hrozí uzavření hormuzské úžiny, tak eh, by to mělo navýšit cenu ropy a ještě to zhorší současnou obtížnou ekonomickou situaci. Navíc, eh, paní Ještnová, nejen musíme být koherentní a to jsme v radě ukázali 23. ledna, ale musíme také jednat. Musíme jednat vůči našim spojencům. Vy jste byla v Indii, musíme mít na paměti postoj Japonska i Indie, aby tato opatření přinesla kýžený účinek. Děkuji za socialista demokraty dostává slovo paní Muniz de Urquiza. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, paní Eštonová. Irán zcela jistě zaujme kritickou pozici, bude se hrávat eh, roli destabilizátora v, této, v tomto regionu a v celém světě. Je tady naprostá netransparentnost z hlediska jeho nukleárního programu a je to třetí největší vývozce ropy ve světě. Je tedy třetím největším exportérem ropy. Ropa představuje 80 jeho příjmů a s tím souvisí otázka efektivity sankcí. Moje skupina zcela vylučuje to, že i když tedy USA a Izrael dosáhly určité úrovně z hlediska představ o vojenském zásahu, my vylučujeme naprosto vojenský e, zásah. Myslíme si, že je vhodné použít sankce, které jsou zaměřeny na ekonomické subjekty, ale nikoliv na obyvatelstvo. ještě Eštonová, Evropská unie by měla zdůrazňovat diplomatickou povahu těchto akcí. Musíme se dožadovat přízných inspekcí eh, z hlediska nukleární energie v Iránu. Měli bychom zajistit dodržování opatření, která byla přijata. Říká se, že Irán mm, používá, Irán tvrdí, že používá Eh, uran za civilními účely. Neměli bychom se ale omezovat pouze na to, že bychom se stavili proti tomu, aby Irán i nadále obohacoval urán, tak musíme postupovat, ale musíme se soustředit na všechna opatření MAAE, tak abychom dostali pod kontrolu produkci eh, obohaceného uranu v Iránu. Musíme být náročnější z hlediska Iránu. Paní Šáke bude hovořit za ALDE dvě minuty. Thank you, President, High Representative, dear colleagues. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Irán zareagoval překvapeně. Nejen v jednáních s úředníky, ale také se to projevilo poklesem iránské měny. A to, mělo za, to byl následek tedy společného balíčku. Evropa je silná, když je jednotná. Tedy mělo by to pokračovat. Avšak izolace Iránu není cílem sama o sobě. Skupina ALDE vás nabádá, abyste spolupracovala s Tureckem a dalšími partnery, abychom udělali maximum a využili všechny diplomatické prostředky k tomu, aby se iránští zástupci zapojili do smysluplných jednání. A existují i další cesty, jak přesvědčit Irán, nejen sankce. Evropská unie by měla se snažit o stále zastoupení v Iránu a měla by takto přímo sdělovat naše obavy z porušování lidských práv, kromě naší klíčové úlohy v rámci jednání E3 plus 3. A někteří konzervativní poslanci by měli slyšet, že sankce jsou až posledním krokem a nikoli cílem sami o sobě. Jsem pišná na to, že Evropská unie vždy dokázala odlišit snahu ovlivnit osoby, které odpovídají za porušování lidských a, a případně za jaderný program a nikoli tedy, aby se to dotklo obyčejných lidí. Proto je ještě důležitější, aby Evropská unie jednala nezávisle na Spojených státech, zejména ve volebním roce. Spojené státy konzistentně volila, volili jiné soubory sankcí, které mají dopad na podnikatele, kdy existují i nepřímé sankce vedle přímých sankcí a potraviny ale kdyby se měly vždy dostat k iránskému obyvatelstvu. Poslední věc je zejména důležitá pro obyvatel Iránu, zejména pro mladé. To je úloha technologií, které přispívají k posílení a ohrožení lidských práv a EU by měla být odpovědná a měla zajistit, aby represivní technologie nebyly vyváženy do represivních režimů. A na tom se shodneme bez sporu. Paní poslankyně Šake, někdo uplatnil modrou kartu? Pan Tenok, jste připravena přijmout jeho dotaz? Bez mikrofonu. Vypadává mikrofon. Paní Šáke se konkrétně zmínila o konzervativní straně této sněmovny, která věří eh, v sankce pro sankce. Mohla byste prosím vysvětlit, koho přesně myslí konzervativci, myslí moji frakce EKR? Eh, nebo kdo jiný tady je pro sankce. Pro sankce eh, sankce musí být uvalovány s, za politickým cílem. Já se o tom změním ve svém vystoupení za chvilku, ale jen bych byl rád, aby paní poslankyně vysvětlila, co měla na mysli. Pane Tanoku, eh, snažila jsem se rozlišovat mezi konkrétními poslanci, kteří, kteří velmi stojí uvalení sankcí a Evropskou stranou lidovou, která požádala o dělčí hlasování eh, v textu, který bude eh, projednávat naše sněmovna zítra, eh, kde jde o konsistentní evropský přístup vůči, vůči represivním režimům, kde jasně uvádíme, že EU neuvaluje sankce s cílem zasáhnout celou populaci, celé obyvatelstvo, ale mají být cíleny pouze na jednotlivce. Myslím, že ten text je naprosto eh, přátelný a zase, že na konzervativní straně naší sněmovny, oproti, tedy konzervativní oproti mé politické skupině, jsou lidé, kteří chtějí hovořit o sankcích jako celkou, aniž by se rozlišovalo eh, v, této důlež, v tomto důležitém aspektu. Já jsem rád, že vy sdílíte můj názor na věc. Pan Kronberg za politickou skupinu zelených. Děkuji, pane předsedající. Paní Kromberg, pardon. Eh, skupina zelených vyjadřuje vážné znepokojení ohledně situace v Perském zálivu a podporuje nové evropské sankce vůči Iránu. Mnoho z nás jsme však také velmi znepokojeni možnými negativními dopady na iránské obyvatelstvo názor parlamentu byl vždy takový, že není možné usilovat o, o vojenské řešení jaderného konfliktu s Iránem. Neměl bychom eh, ponechávat, zanechávat jakékoliv zdání ne, ne, nejednoznačně v této věci a zelení proto předložili poznací návrh. EU eh, e uplatňuje dvojí přístup k sankcím a k vyjednávání Tady dvojí přístup spočívající v sankcích a vyjednávání. Sankce byly uvaleny, nyní nastala doba pro vyjednávání. Otázka ovšem zní, jak můžeme zahájit jednání Irán říká, že je k tomu ochoten. A myslím, že jedna z věcí, které musí EU eh, přijmout, je, že Irán nepozastaví veškeré obohacování uranu jakožto, jakožto předpoklad pro odstranění sankcí či předpoklad vyjednávání. Myslím, že všechny strany by měly vstupovat eh, do těch jednání eh, seriózně a bez, bez nějakých podmínek předchozích. Myslím, že jsme propásli několik příležitostí ke kompromisu, protože eh, protože ochota k dobré vůli mezi E3 plus 3 a Iránem jak se nebyla synchronizována. Doufám, že do budoucna tomu tak nebude. Bylo bychom rádi, kdyby také Turecko a Brazílie se do těch jednání zapojili. Navrhovali kompromisy v tomto ohledu a mohli by být dobrými partnery v celém procesu bylo by dobré do ně začlenit. Než by se eh, to podařilo, kdybychom eh, dokázali opět zahájit, eh, zahájit, jednání, zahájit jednání, možná by se nám podařilo otevřít novou, novou bezjadernou či bezkonfliktní, bezválečnou éru v dějinách Blízko středního východu. Zelení se domnívají, že EU by také měli dobrým příkladem a vzdát se jaderné energie, jak se rozhodlo Německo, Ukázka, či eh, příklad Iránu ukazuje, že není možné jasně odlišit mezi, eh, mezi jadernými technologiemi pro civilní versus vojenské použití. Jako gesto dobré vůle, abychom ukázali připravenost EU k dialogu, bychom měli konečně otevřít zastoupení Evropské unie v Teheránu a Irán by měl obdržet bezpečnostní záruky protože je obtížné dostat nějakou zemi, dostat nějakou zemi k jednacímu stolu, pokud existuje permanentní hrozba války. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Tenokovi jménem ECR na dvě minuty. Pane předsedající, iránské jaderné ambice a konstantní odmítání vlády se podřídit požadavkům Rady bezpečnosti a MAE a M je hrozbou pro světovou bezpečnost, je to hrozba pro mír na Blízkém východě a je to stála hrozba zejména pro stát Izrael. A je pravděpodobné, že to povede k regionálním závodům ve zbrojení, kdy Saudská Arábie chce také získat jaderné zbraně, pokud je bude moci mít Irán a poruší to právní povinnosti plynoucí ze příslušné smlouvy. A pokud jde o politickou podporu z Španělska a dalších zemí, které dovážejí iránskou ropu, tak to vytváří tlak na režim a znemožňuje to pohyb eh, jejich aktiv ve světě. Je tu naléhavá potřeba kroku a Evropská unie by se neměla vyhýbat těmto krokům. Evropská unie by měla naslou... Evropská unie by měla být neústupná, Irán by měl naslouchat a je třeba také ukázat, jaké je dě- slavné dědictví perské kultury a ne, se, neukazovat se jako brutální teokratická teokratický režim, který provádí šokující veřejné popravy homosexuální i tě, kteří provedli takzvané sexuální trestné činy a vyváží terorismus eh, s, s hnutími, jako je Hezbalah. A také do, zde je podpora basistického, basistické diktatury v Syrii. Žádná budoucí, není možné vyloučit z těchto jednání žádné alternativy do budoucnosti. A nyní dostává slovo paní Ernst za eh, skupinou GUE NGL. Frau Kollegin Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, nejnovější sankce EU nejsou důvěryhodnými opatřeními. Eh, jsou to totiž eh, opatření, která se snaží uplatňovat eh, tlak. A to je politicky naivní domnívat se, že tady budou nějaké výsledky. Samozřejmě GUE také nechce nukleární eh, program Iránu. Odsuzujeme iránský režim, protože pošlapává lidská práva, pronásleduje mm, aktivisty lidských práv. Ale Mm, zakázat obchodovat eh, s iránskou centrální bankou, to je skutečnost, která postihuje obyvatelstvo eh, to vlastně svým způsobem nahrává různým válečným štváčům. To je dimenze, o které tady hovoříme, paní Eštonova. Zatím nemáme žádný důkaz o současném atomovém programu Iránu. Byly důkazy ohledně roku 2003. Potom MAE vypracovala zprávu, kde má určité hypotézy, ale nemá žádné důkazy. Místo eskalace, dámy a pánové, potřeba potřebujeme dialog mezi lidmi, potřebujeme skutečné jednání pro zónu bez atomových zbraní v, eh, blízkém, v oblasti Blízkého východu. A to je poslání EU. EU by neměla vyustřovat současnou situaci. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Belder. Na minutu za skupinu FDM. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče vnějšího a vnitřního rozměru, je pravda, že je nutné vyvíjet velký tlak. Autorita Kemejního je mm, nyní spochybňována v současnosti. Evropské společenství eh, se v současnosti může zmocnit historické šance Paní Eštanová, vy víte, nakolik je obtížné dospět k serióznímu jednání s Teheránem. Paní Šaké, můžete eh, mě nyní poslouchat. Máme tady ehm, transatlantický eh, fond. A v tomto směru je zde snaha zabránit zablokování hormuzského průlivu. Je tady iránská retorika, retorika ohledně této záležitosti, ale mm, nezbytností je zajistit eh, inspekci. Není to tak, jak eh, včera mm, to prohlásil minister zahraničních věcí Iránu. Paní Eštonová, já si myslím, že zde vidíme přesně, co se děje na Blízkém východě. A tyto nukleární závody Iránu jsou neakceptovatelné a je na vás, abyste jednala. Děkuji. A nyní a bude mít slovo pan Ernhauser za nezařazené. Máte minutu. Srdečné díky. Současný iránský režim je režimem absence práva. A jako Rakušan musím um, požadovat zónu bez nukleární zbraně v Iránu. Pravdou je, že zatím neexistují důkazy existence eh, tohoto programu. MAAE hovoří o možné vojenské dimenzi a podle studií USA se zde hovoří o určitých omezených možnostech obohacování uranu. V každém případě Ehm, není vhodné přistoupit na vojenské intervence, vojenská opatření na základě falešné retoriky. Paní Ištonová, jaký je plán B, pokud tyto opatření nepovedou k žádoucím výsledkům? Jaké budete mít pak záměry? A za druhé, co se týče táboru Ashraf, tady Eh, datum bylo posunuto, mělo by dojít k přesunu. Je tady návrh, aby evropské státy mm, mm, v každém případě mm, pomohly osobám, které mají nějakou evropskou historii. Jaký vztah máte k tomuto návrhu? Co si o to myslíte? Děkuji. A nyní přejdeme na další řečníky. Nejdříve bude hovořit pan Brok. Dvě minuty. Pane předsedající, paní místo předsedkyně, dámy a pánové, já se domnívám, že to, co je účelem rezoluce a co vysoká představitelka zde přednesla, do sobě relativně dobře zapadá. Já se domnívám, že sankce musí být posíleny že sankce musí být takové, aby nebyly kontraproduktivní, aby mm, nedopadaly na populace, aby měly tedy efekt, účinek, který jsme jim dali. Domnívám se, že tento režim je skutečnou diktaturou, nedodržuje ustanovení smlouvy o nešíření nukleárních zbraní a z tohoto důvodu také mm, byly přijaty rezoluce OSN a opatření EU. Já se domnívám, že je nutné eh, varovat tento režim, aby se nepokusil zablokovat hormuzský průliv, protože v podstatě to není v zájmu tohoto režimu. Na základě našich návrhů a našich opatření eh, je nutné si uvědomit, eh, že to bude dopadat také na populaci. A také si musíme uvědomit, že Evropská unie by měla hledat nevojenskou cestu řešení. E, máme zde určitý harmonogram, aby se nám podařilo odvrátit tuto cestu. Paní Štenová, já vám děkuji za to, že jste řekla, že mm, budou vyslány určité signály v tomto smyslu v rámci jednání také s partnery s Tureckem a také se zeměmi jako například Čína, protože i odpovědnost Číny musíme eh, brát na vědomí. Takže na tomto základě bychom měli být schopni eh, postupovat tak, abychom nestabilizovali tento režim, ale na druhé straně bychom eh, jak si měli přispět k tomu, aby tento režim se nevybavil nukleárními zbraněmi, aby eh, se nevybavoval těmito novými modely. A dále tento režim musí začít spolupracovat s mezinárodním společenstvím, tak aby nikdo neměl důvod eh, zasahovat vojensky. Děkuji, paní Ana Gomeš. iránské orgány trvají na obohacování uránu v podezřelým tempem v nesouhlase tedy s uváděným civilním využitím. My jsme řekli, že, pos, že posilujeme sankce, ale skutečně vysíláme jasný signál vůči všem evropským subjektům, že tentokrát se nesmí sankce obcházet. Já si myslím, že to je velmi eh, nebezpečné, nebezpečný rok, eh, blíží se americké volby, Evropa by měla umožnit řešení vojenské, které by znamenalo katastrofu pro celý region, zejména pro Izrael? Místo toho dvoucestného přístupu bychom měli usilovat o širší řešení všemi diplomatickými prostředky, uznat Irán jako regionální velmoc a, a e, zavést svoji diplomatickou misi v Tehránu. Měli bychom se zaměřit na mezinárodně kontrolovanou palivovou banku, do které měl Irán přístup a spolupracovat eh, s regionálními uskupeními pro bezpečnost a hospodářskou spolupráci, včetně Saudské Arábie a tak dále, s tím, že bychom sledovali životaschopnost aktuálních hranic a eh, ekonomického rozvoje regionu. Měli bychom vyslat jasný signál solidarity s iránským obyvatelstvem zejména s těmi, kdo se zasazují o základní lidská práva, měli bychom jasně říci, že sankce nesmí být eh, cíleny na obyvatelstvo a nesmí mít kontraproduktivní účinky, které by, které by pouze nahrávaly pro, eh, oportunistické propagandě režimu. Děkuji. O Kyrios eh, Alexander Graf Lambsdorff. Já... A nyní pan Lambsdorff, minutu a půl má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem vyslovně rád, že se rada rozhodla použít tyto sankce, zvýšit tlak na Irán, to je smysluplné a správné. A jsem překvapen, když někteří kolegové tady říkají, že neexistují žádné důkazy ohledně vojenských záměrů, nebo že se nedá odlišit civilní využití a vojenské využití. Stačí se podívat, víte, že Irán má 5000 kg uranu, který je 20% obohacen. A eh, to je jenom eh, věc, která by se měla deklarovat, která by se měla eh, ohlásit. A eh, dále jsou zde také technická zařízení. V každém případě i nejnovější zpráva MAAE hovoří o tom, že je zde snaha o vojenské využití. To znamená, že tady eh, máme určitý přehledný harmonogram, v kterém by se to mělo odehrávat a mm, totež nos, platí pro nosné systémy. Eh, víte, že eh, tady je snaha získat rakety, které by měly dol, dlouhý dosah. Samozřejmě, že by bylo vhodné, kdyby tato opatření mohla být použita okamžitě. Eh, bylo by vhodné zde se snažit o sjednocení stanoviska členských států. Ale samozřejmě Irán eh, by se měl snažit přistoupit na jednání. Já jsem velice rád, že MAAE má velmi konstruktivní roli, hlavně mm, na úrovni generálního ředitele a jsem také rád, že i Turecko nedávno začalo hrát pozitivní roli v této věci. Děkuji. Pan Stevenson, prosím. Vážený pane eh, předseda, ponaučení z arabského jara platí eh, pro Irán zrovna tak, jako pro kteroukoliv opresivní vládu kdekoliv na světě. Kolik Ahmadinejžádů a jejich fašistických eh, kolegů ani Ahmadinejžádů a fašistických kolegové v Tehránu nejsou imunní vůči větru změn, který se přenal středomořím. Vidí už ten nápis na scéně a proto zintenzivňují své snahy o e, vývoj jaderného e, vojenského pro- programu, aby upevnili svoje pozice v regionu a aby měli drželi celý svět jako rukojmí. E, myslím, že je třeba uznat naprosté selhání naší politiky epizmentu, epizmentu, který pouze dával režimu čas na to, aby podporoval dále terorismus v celém světě, aby se dále budoval jadernou zbraň doma na pozadí zoufalého útlaku a porušování lidských práv. Proto vítám Eh, přísnější sankce vůči tomuto brutálnímu teroristickému režimu eh, v Iránu. Je to jedna z mála zbylých zemí, které stále, stále podporují Asada v Syrii. Není žádný prostor pro dialog s těmito tyrany. Eh, zasaďme se zásadním způsobem o změnu režimu. I Kyria Lözing, já nám Paní Lözing, minutu a půl zbraně, nukleární zbraně patří k těm nejhrůznějším zbraním, které by měly na celém světě odstraněny. A civilní využívání nukleární energie musí být pod kontrolou. To znamená, musíme se snažit o zóny, které by nepoužívaly tyto nukleární zbraně. Musíme se snažit o světové nukleární odzbrojení. A v současnosti eh, zvláště na Blízkém východě a je nutné postupovat mírově. Máme tady smlouvu. Eh, jsme kritičtí ohledně iránského režimu. Je pravda, že iránský režim podepsal tuto dohodu na rozdíl od Indie, Koreji, Pakistánu. Eh, takže mm, tato smláva, smlouva právě stanovuje, že je nutné využívat civilně tuto eh, energii. V každém případě mm, máme eh, zde mocnosti, které mají již nukleární zbraně a nikoho nenapadne, aby vůči eh, těmto zemím se uplatňovaly sankce. Eh, MAA e, mm, zatím mm, nepřinesla mm, skutečně pádné důkazy ohledně tohoto programu v Iránu. Mnoho let zde je tato hrozba. Je zde čím dál agresivnější ekonomický útok na tuto zemi. Tato politika je velice nebezpečná pro světový mír a omezuje také manevrovací prostor opozice v Iránu. Vypadá to tak, že mír a e, lidská práva padají za oběť záměrům USA, tak jako často e, v jiných záležitostech. Pan Belder, máte modrou kartu? Akceptujete modrou kartu paní Lezingová ze strany pana Beldera? Kolegyně, akceptujete tuto modrou kartu? Takže pan předseda. Pan Belder má modrou kartu. Akceptujete otázku ze strany pana Beldera, paní Lezinková? Ano. Kde Belder? Pan Belder. Eh, položil bych následující otázku. Víte, že Irán několikrát hrozil tím, že Izrael eh, srovná se zemí. Eh, víte o tom? Víte, že Izrael má také velice, měl také velice tvrdá slova na adresu Iránu. Samozřejmě, že to vím, ale popravdě řečeno nevím, jak souvisí tato otázka s tématem, které probíráme. Pan předseda nyní bude hovořit prán, pan Provera. Minutu. Děkuji, pane předsedající. Paní Eštorová, je obtížné být optimistou. Atomová zbraň by měla destabilizující mm, účinek na středomorské středomorské země a měla by tedy ničivý důsledek také z hlediska Turecka nebo eh, Saudské Arábie. Iránské rakety by mohly zasáhnout eh, země, které jsou členy EU, jako Bulharsko, Kypr, Řecko a tak dále. A je možné, že Irán eh, by mohl také zničit Izrael. Irán by mohl eh, zablokovat také průjezd hormuzským průlivem. My si nemůžeme eh, dovolit eh, vytvářet tady jakousi novou Severní Koreu na Středním východě. Je nutné najít diplomatické řešení této krize a vyhnout se vojenskému zásahu. Děkuji. A nyní pan Obermajer, minutu. Děkuji, pane předsedo pátek eh, Terherán eh, přijme takzvaný nelehatný zákon eh, ohledně mm, embarga, které bylo uvaleno na Irán, což bude samozřejmě mít dopad na dohody, které byly uzavřeny s tímto režimem. Bude to mít také ovšem dopad na obyvatelstvo. Všechny tyto Eh, sankce, které budou eh, uplatňovány. Eh, embargo USA bude ovšem kompenzováno dovozy z jiných a vývozy do jiných zemí, takže tyto sankce nepovedou k žádoucímu mm, účinku. Bojkot bude zasahovat ne ty, kteří zavinili tuto situaci. Eh, my musíme se vyhnout eskalaci v této oblasti. Samozřejmě se musíme snažit o bezatomovou zónu a musíme také pomáhat Izraeli. Pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Má skupina EPP vítá toto rozhodnutí, které bylo přijato 23. ledna, uplatnit sankce vůči Iránu. Poté, co celá řada podnikatelů nemohla provádět své aktivity, byly logickým dalším krokem by bylo zakázat vývoz ropy z Iránu. A tyto kroky nejsou přijímána, přijímány lehce, ale skutečně zde hrozí šíření jaderného materiálu z důvodu jaderného programu v Iránu. A proto Evropská unie zde prokázala velmi důrazný přístup. A náš eh, důrazný tón a sankce by měly tedy zabránit tomu, aby došlo k pokračování v jaderném programu v Iránu. A ti, kteří si myslí, že sankce jsou kontraproduktivní, těm chci říci, že skutečně již se podařilo v minulosti zabránit Iránu, aby se vybavil jadernou zbraní. A ty sankce mají dopad na jejich ekonomiku. Takže myslím, že můžeme doufat, že přivedou Irán zpátky k jednacímu stolu. Děkuji. Yeah, uh, Mr. Fox. Uh, Mr. President, Preda agrees with me. Pane, pane Predo, pan Fox má pro vás modrou kartu. Chce vám položit otázku. Souhlasíte s, otázk, s otázkou od pana Foxe? Prosím, pane Foxy souhlasí pan Preda se mnou, že největší hrozbou pro mír na Blízkém východu a v oblasti Perského zálivu je Irán, který by měl jadernou zbraň. A hrozba jaderné zbraně je skutečně klíčová. Je třeba, aby se podřídili požadavkům mezinárodního společenství. Domnívám se, že skutečně jsme na stejné vlnové délce s panem Foxem, pokud jsem vaši otázku pochopil správně. Další řečník, paní Katrin van Brempt. Ehm, mevrouw Ashton, ehm, u merkt een heel brede steun over alle partijgrenzen heen voor het standpunt van u. Nad rámec politických stran je široká podpora pro sankce vyhlášené Evropskou unii. A pouze zatvrzenost iránského režimu nás donutila k důrazným sankcím. A neskrývám, že mám smíšené pocity. Vy jste tu odborníci v sále, ale zažili jsme příklad, kdy sankce přivodily změnu režimu. To musím uznat. Ale je třeba, abychom byli kritičtí, pokud jde o sankce. A nyní několik poznámek k rozpravě. Naše politická skupina se domnívá, že by to nemělo být začátkem eskalace, která povede až k vojenskému konfliktu v regionu, případně v Iránu. To musí být jasné. A já si myslím, že my nepotřebujeme eh, vojenskou hrozbu. Nemusíme tady ukazovat naši sílu. Vojenský konflikt by byl špatný pro region, pro Irán i pro Evropu. A za druhé, v širším kontextu mě mnohem více znepokuje situace iránského obyvatelstva a situace lidských práv. A i tady bychom měli být sebekritičtí. Iránci využívají svou technologii k útisku vlastních občanů. Myslím na podniky, které vyrábějí telekomunikační zařízení sloužící ke špionáži, a odposlouchávání. Takže bychom si měli zamést před vlastním Prahem. A komise by měla to brát v potaz. Van Bremt, eh, pomíně militria. In... Děkuji mnohokrát, paní Van Bremt. A nyní paní Parvanová. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko, vážená kolegyně, vážení kolegové. Situace v Iránu eh, ukazuje stále více, že eh, iránský jaderný program musí mezinárodní společenství řešit efektivně. Nesmíme zapomínat také na přetrvávající problémy, jako je přetrvávající porušování lidských práv v zemi. Měli bychom opět apelovat na iránské orgány ke spolupráci, k úplné spolupráci s agenturou IAEA MAE ve všech otázkách, zejména těch, které se týkají možného vojenského rozměru iránského jaderného programu. Jde například o bezodkladný přístup ke všem zařízením, osobám a dokumentaci, tak jak to požaduje agentura. Evropská unie e, zaujímá pragmatický přístup, e, pokud je o sankce vůči Iránu. E, paní vysoká představitelko, neměly by sankce plnit svůj cíl? Měla byste dále rozvést, jakým způsobem hodláte spolupráce s zeměmi Blízkého a Středního východu, zejména s Tureckem, směrem eh, k proveditelnému řešení a do jaké míry je proveditelný přímý dialog mezi EU a Iránem. Děkuji. Děkuji, paní Parvanová. A nyní Nekecava na jednu minutu, prosím. Pane předsedající, paní Eštonová, eh, já vás eh, naléhavě žádám, abyste pokračovali ve svých diplomatických snahách Nejsem si jistá, že západní eh, diplomacie je tím správným přístupem eh, vůči Iránu. Eh, musíme mm, respektovat velkou historii tohoto státu. Další věc. Je velice obtížné stanovit meze, když se stanovují sankce. Musíme si položit otázku, kdo tím trpí nejvíce. Elita, která je u moci, nebo eh, obyvatelstvo. Obávám se, že v tomto případě je to obyvatelstvo. A navíc je tady bumerangový efekt. Dále sankce v oblasti energie. To je věc, kde musíme vědět, že smlouvy většinou mají víceletý hm, harmonogram a e, souvisí to samozřejmě s navyšování také spotřeby energie v celém světě. To jsou faktory, které bychom měli zohlednit. Víme, že mm, vše toto může mít velmi mm, dalekosáhlé důsledky nejenom v Evropě, ale ve světě vůbec. Takže pokračujte ve svých diplomatických snahách. Děkuji, paní Doc. Vážený pane předsedající, vážená paní Stuka. představitelko, je stále pravda, že vlády napříč celým světem jsou hluboce znepokojeni iránským jaderným programem a hrozbou pro uh, světovou bezpečnost, kterou to představuje. Jak zaznělo mnoha kolegů, jde o brutální režim, který se nějak netrápí lidskými právy svých občanů. Je to režim, který představuje uh, trvalou hrozbu pro stát Izrael a mm, přispívá k zápalné situace na Blízkém středním východě. Je proto naprosto správné, že jsou uvalovány vhodné sankce tak, abychom uh, vedly Irán k tomu, aby vstoupil do jednání. Další eskalace jaderného programu, ve kterém nepochybně jde o vývoj jaderné zbraně, nebo pokusy Sareku například uzavřít, pokud je uzavření hormuzské užiny, by byly naprosto nepřijatelné. Já vítám snahy mezinárodního společenství v této věci, rozhodnutí Spojeného království, USA a francouzské vlády vyslat, vyslat vážné lotě, letadlové lotě do těchto míst byly správným signálem. Je důležité, abychom jednali jednotně, abychom byli připraveni hájit bezpečnost našich občanů. Ovšem nesmít pouze o dialog a diplomaci. Potřebujeme si zachovat také možnost hrozby akcí, pokud by situace pokračovala. Děkuji. Děkuji. A jako další vystoupí paní Kolarská Bobeňská na dvě minuty, prosím. Mr. President, Baronessa. Vážený pane předsedající, vážená eh, baron Košnova, myslím, že nyní vstupujeme do nové nesmírně obtížné fáze našich vztahů s Iránem, či spíše neexistujících vztahů s Iránem. Zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii potvrzuje, že Irán disponuje poznatky a také má touhu vyvinout jadernou zbraň. Irán se opakovaně eh, pokoušel skrývat eh, před eh, Máje realitu svého programu a narušoval činnost inspektorů agentury. To a konec konců probíhá i teď. Mezinárodně Irán nám hrozil kroky proti našim spojencům a Eh, zablokováním hormonské ženy. Eh, interně vnímáme z hlediska vnitrostátní politiky, zaznamenáváme docela větší obraz demokratických hnutí, co se nás nepokoje. Neexistuje žádná naděje, že nové volby v zemi eh, přinesou jakoukoliv změnu v tomto nastoleném směru. Proto Evropská unie nemá na vybranou, než jednat. A bylo správné, že jsme uvalili sankce. Aktuální hrozba od Iránu. Měli bychom jasně ukázat, že nejsme připraveni podporovat tento nedemokratický režim nákupy jeho ropy. A nyní musíme vyvíjet tlak na Irán, aby se plně zapojil do vyjednávání. Tato jednání eh, nemohou být pouze hrou o čas a planými diskusemi. Musí jít skutečně o ukončení jaderného programu. A vážená paní Štnova, neměla byste akceptovat nic jiného než opravdová jednání a opravdovou reálnou vyměnu názorů. Hovořit, znovu hovořit o dovozech iránských eh, surovin můžeme teprve tehdy, až bude Irán plnit eh, rezoluce Rady bezpečnosti OSN a také doporučení eh, MAE. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Kopa na dvě minuty. Děkuji. Paní Eštnová, dnešní rozprava má nesmírný význam uložit eh, sankce Tehránu. To bylo naprosto bezpodmínečné, ale další věc je bezpodmínečná udělat vše pro to, abychom vrátili Irán za jednací stůl. A rozhodnutí Evropské unie uplatnit sankce eh, bylo nezbytné, ale vyvolává potíže. Za prvé, cena ropy v důsledku toho vzroste. A to vyvolá potíže s rezervami energií zejména náklady pro jižní země Evropy, které se přičtou k ekonomické krizi, to budou náklady velmi vysoké. Nezapomínejme, že Irán má možnost usměrnit svou ropu jinam než do Evropy a najít trhy jinde. A musíme dbát toho, aby tyto sankce byly co možná nejcílenější, abychom minimálně zasáhli iránské obyvatelstvo. Paní Eštnová, bude třeba abyste skutečně využila veškeré dostupné prostředky, aby tato otázka mohla být konstruktivně řešena s Iránem. Ale není to jediná věc. Máme pocit, že Evropa má sklon zapomínat tragický osud lidských práv v této zemi. Měli bychom upozornit iránské orgány na tuto věc a v žádném případě nesmíme jít do konfliktu. To by neposloužilo nikomu. Konflikt v arabském světě v této fázi opatření a hrozba uzavřít eh, hormuzský průliv a koncentrace plavidel v eh, tomto průlivu to situaci neusnadňuje. Ale je třeba, aby Irán prokázal snahu po spolupráci a to není samozřejmé Děkuji vám. A nyní pan Griffin na minutu. Zbraně hromadného ničení. Vzpomínejte se, jak politice stali ve frontě a chtěli kroky proti Iránu v Iráku. A to vedlo k válce. Europoslanci chtěli sankce kvůli těmto neexistujícím zbraním ale vedlo to k vraždě tisíců iráckých dětí z důvodu nedostatku léků. A dnes jde opět o nový cíl, o Irán, o nové zbraně hromadného ničení. A oběti budou stejné, budou to děti, protože úspěšné bankovní a ropné embargo znemoží nákup potraviny a léků pro vlastní populaci. Pokud Evropská unie chce sankce, vystavuje se bankrotu nejen finančně, ale také morálně. Pokud vahabité a ze Saudské Arábie si to přejí, tak to je jejich věc, ale není to naše věc. Měli bychom, měli bychom se držet dále od toho. Děkuji. Thank you very much. Uh, now before asking you whether are you ready to answer. A nyní, než, než vás požádám, abyste odpověděl na modrou kartu, chci vás přivítat. Je to poprvé, kdy předsedám jednání a později využili také své mateřštiny. Transfer for a blue card. Takže přejete si modrou kartu? Pan Griffin má rád Irán, protože sionisté a neokonzervativci je zástupný problém Eh, on a jeho strana o tom svědčí. A já požádám vážnější otázku. Pokud si myslí, že Irán chce mírový jaderný program, k čemu je potřeba 50% obohacený urán tedy? Děkuji. Pane Griffine, máte 30 vteřin. Já jsem velmi kritický vůči islámu a vůči islámské hrozbě Evropě. Ale pro, my bychom se neměli vměšovat do osudu Iránu a Libie také neměla žádné zbraně. A oni se chtějí sami bránit, ale zbraně hromadného ničení, my jsme ty lži už slyšeli a myslím, že opět slyšíme další lži. Děkuji. a Děkuji a nyní pan Šeflin. Minutu a půl, prosím elnök úr, és szeretnék önnek külön gratulálni. Děkuji mnohokrát, já bych vám chtěl poblahopřát, ale <laughs> nyní budu hovořit anglicky. Vážený pane předsedající, vážená vysoká představitelko, jaderný program Iránu podle mě nepochybně je zdrojem potenciálního nebezpečí pro širší západoazijský region, ale neměli bychom uh, Eh, se nechat eh, jak se eh, oslnit pouze tou jadernou problematikou, protože pak bychom si nevšimli se řady dalších strategických novinek nového vývoje. Za prvé, Irán je zásadní velmoci z hlediska konvenční, konvenčního zbrojení, z tohoto hlediska vlastně ani nepotřebuje jadernou zbraň. Dále, Irán může zablokovat romskou užinu, to už bylo zmiňováno, to by mělo dopad na vývoz ropy z celého regionu Perského zálivu, to bych rád zdůraznil, a týkalo by se to cirka pětiny světové spotřeby ropy. Dále pokud je o Irák, který se postupně vyvíjí v satelit Iránu, tím také tedy vzrostla moc Teheránu. Dále eh, povstání v Syrii eh, dalšího spojence Iránu eh, mělo, mělo přímý dopad na naše zájmy, o tu také podpora Asadového režimu. Eh, myslím, že není eh, obtížné pochopit eh, cíl iránské strategie kontrol nad Perským zálivem, neutralizace Saudské Arábie a vyloučení USA z regionu. Jaderný, jaderná problematika je pouze součástí této strategie Iránu. Děkuji. Krát děkuji. A nyní pan Weidenholzer. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Blízký a střední východ jsou důležitým regionem pro EU. Tady se rozhoduje o tom, zda naše budoucnost bude mírová a v těchto dnech je tedy mnohé v sázce. Současná iránská vláda dělá vše proto, aby se situace vyustřila. Hraje si s nukleárním vyzbrojováním, s ohrožováním Izraele a celkové obtížné situace v tomto regionu. EU varovalo e, Irán. Iránská vláda ovšem nebrala vážně toto varování a mm, mm vysmívala se diplomatickému řešení. Sankce EU jsou logickým krokem, je to srozumitelné a konzistentní. Pokud e, e, jsme si dali za mm, úkol přivést Irán k vyjednávacímu stolu, jakoby politika Eh, byče a cukru. V této situaci bychom měli myslet na to, aby i ten eh, jaksi cukr se zviditelnil. Měli bychom posilovat opozici v Iránu a měli bychom zevnitř vyvíjet tlak na Irán. Měli bychom být konzistentní eh, v naší politice a měli bychom zabránit všemu tomu, co by mohlo vést k válečnému konfliktu Historické příklady na tomto kontinentě jsou velmi početné. Mělo by to ničivý důsledek pro populaci Iránu, pro region, pro Izrael a tento region by se o desetiletí vrátil zpět. V tomto smyslu je nutné udělat vše pro to, aby se zabránilo eh, válečnému eh, konfliktu, protože válka není odpovědí. Děkuji. A nyní paní Andrikien, minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Vítám rozhodnutí EU uvalit embargo na dovozy iránské ropy, zakázat veškeré nové smlouvy, zmrazit aktiva iránské centrální banky, protože toto nedávné evropské rozhodnutí společně s nedávnými americkými opatřeními v podstatě bude znamenat strojnásobení sankcí. Tady cituji Hillary Clintonovou. Je důležité zaznamenat, že EU jakožto blok je druhým největším zákazníkem Iránu, který odebírá cirka čtvrtinu iránského vývozu. A e, ty nejnovější evropské americké sankce jdou jdou nad rámec zacílení se pouze na osoby eh, zapojené do jaderného programu. Doufáme, že tyto sankce dostanou svého cíle. Důležité je, aby členské státy měly jasné vědomí ohledně možných následků a aby, případné, aby příslušné vlády byly připravené je řešit. Evropský parlament ve svém usnesení vysílá se silným, vychází, přichází se silným tvrzením, na podporu dvojího přístupu EU, kde jednou cestou je vyjednávání e, s Iránem. Je to tedy dvojí přístup, který skytá jak odměnu, tak trest. Samozřejmě zdaleka e, nedůvěřujeme aktuálnímu iránskému režimu a zároveň bychom si přáli, kdyby se Irán stal zemí, jako je Japonsko, které e, má schopnost stát se rychle jadernou velmocí, kdyby bylo třeba, ale zřeklo se, tedy Japonsko se zřeklo toho posledního kroku, to znamená držení jaderných zbraní. Dále myslím, že bychom měli dát jednáním a diplomaci eh, šanci v rámci rychle se měnící situace v Tehránovcem regionu, včetně tady pohybu směrem k demokracii na středním východě. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Kutaš. Na dvě minuty, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, paní Eštonová, drazí kolegové. Irán se nachází v velice citlivém regionu. Iránská nukleární zbraň je dalším eh, faktorem, který ohrožuje mír v této zóně. A je to také možnost mít pod kontrolou sousední země. Nejdříve musíme vyjasnit záměry této země. Nicméně eh, sankce, mm, které zakazují mm, dovozy e, ropy, to je věc, na kterou si můžeme položit otázku. Nebylo by vhodné postihovat celé obyvatelstvo e, z důvodu počínání vlády. A no, musíme zaměřit tyto sankce na ty, kteří mají moc. A měla byste, paní Ešterová, neustále vyhodnocovat dopady těchto sankcí. Zároveň Evropská unie musí podporovat dialog s Iránci. A tak, jak bylo již řečeno, je nutné využívat vztahy, které máme s Tureckem a které mají také Iránci s Tureckem. Musíme mít na mysli také práva osob. To je věc, která tady zazněla již několikrát. Co se týče tohoto posledního bodu, Evropská unie by měla vymoci u vlastních podniků zákaz vývozu technologie, které by mohly takto být využívány například na odposlechy a špionáž. Chci zdůraznit, že jediné řešení pro napětí, které v současnosti existuje vůči Iránu, je mírové. Vojenské řešení bylo obrovskou chybou a mělo by ničivé dopady. Evropská unie díky Mm, počínání paní Eštonové by měla jednoznačně a rozhodně říci, že je proti vojenskému řešení a měla by být ochotná pokračovat dialogu. Děkuji mnohokrát a nyní bude hovořit pan Kačmarek minutu a půl. pane předsedající, paní vysoká představitelko. Je bez pochyby, že Evropský parlament se musí vyjádřit k Iránu a atomovému eh, programu Iránu. MAAE již vyjádřila obavy eh, ohledně vojenské možnosti využívat tento nukleární program. Existují také eh, důkazy, že tady jsou pokusy v tomto smyslu. Nebyli jsme to my, kdo mm, jak si vedl eh, k tomu, že Irán podepsala, podepsal smlouvu o nešíření nukleárních zbraní. A Irán se takto zavázal také deklarovat všechny tyto záměry i z hlediska nukleárního materiálu. To jsou eh, závazky Iránu. Víte, že OSN přijalo eh, nejnovější rezoluci v roce 2010 a také rada guvernéru eh, podpořila opatření v tomto smyslu. I eh, my jsme byli proti tomu, aby Irán takto představoval hrozbu pro stabilitu v tomto regionu. Chtěla bych vyzvat vysokou představitelku, aby mm, se mm, nesnažila zapomínat na špatnou situaci také v táboře Ashraf. O tom již hovořili kolegové ve stínu této eh, záležitosti. Děkuji. Děkuji také za to, že jste dodržel řečnickou dobu. A nyní bude hořit pan Šťastný minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Uprchlíci z Ašrafu se přesunují do nového táboru Svoboda, který je srovnáván Radou Evropy s vězením. K tomu dal zelenou, mimo jiné i zástupce OSN ve vyslanec Martin Kobler. Evropská unie by měla být aktivnější. A paní Ashton by se měla přímo zasadit, zejména po zamítnutí účasti na přímých jednáních. Kromě toho 900 eh, osob z Tabor Ashraf mají vazbu na Evropu. Měli bychom stát bok po boku s našimi americkými přáteli a vykonávat tlak na Irák, aby došlo k rychlému řešení této, tohoto případu. Uprchlíci z Ašrafu jsou naději pro bezjaderný Irán. Děkuji vám. Děkuji. A posledním řečníkem na seznamu je pan Fjellner na jednu minutu. paní Ešnová, domnívám se, že evropské sankce znamenají zvláštní morální odpovědnost a měli bychom je podpořit. Je třeba také pomýšlet na to, co udělala Austrálie, která se k nám připojila. Já očekávám jednomyslnou podporu Evropského parlamentu. To, co se odehrálo není důkazem, že sankce budou neúspěšné a nechápu, co by mělo být alternativou. Já jsem o tom hovořil s představiteli opozice a všichni tvrdí, že bychom měli být eh, důraznější v našich sankcích vůči Iránu. Všichni tvrdí, že nesmíme zasáhnout obyvatelstvo, ale já si každopádně myslím, že iránský postoj musí mít důsledky, ať to stojí Evropskou unii cokoliv. Takže můžeme, nemůžeme než schválit tyto sankce. Děkuji. Za prvé, jsem viděl, že se hlásí paní Nikolajne. Máte slovo. říkáme, že Evropská unie musí mluvit jednotným hlasem v oblasti zahraniční politiky. A proto členské státy, které mají ekonomické potíže a dováží ropu z Iránu, se shodly na sankcích. To je významný signál pro iránskou vládu. A tato ústní prohlášení iránské vlády nejsou opodstatněné, nejsou přesvědčivé. A tudíž politika EU určí, zda iránská ekonomika utrpí další omezení, další restrikce. Jedním z hlavních cílů je eliminovat hrozbu pro bezpečnost na Blízkém východě a je škoda, že některé země mají celosté ambice a nejsou schopny se zařadit po bok dalších zemí. Tady mám na mysli Rusko a ne, nedaří se jim se s námi sjednotit. Paní Flašíková Beňová je další na řadě. Děkuji, pane předsedající. Paní Ashton, kolegové, je nepochybné, že Irán v oblasti jaderných aktivit neplní své mezinárodní závazky. A pokud mají být mezinárodní závazky opodstatněné, pokud mají mít smysl, je na místě jejich vymahatelnost a také jejich vymáhání a proto se plně stotožňujeme s tím, jak Evropská unie přistoupila k sankcím v Iránu. Na druhé straně třeba zdůraznit, že tyto sankce by měly mířit na hlavní představitele režimu, nikoli na prosté občany, kteří žijí v Iránu a kteří mají složitý život. Kromě toho je tu ještě další dimenze a to je dimenze diplomatická, diplomatická jednání. Pokud se budeme snažit vést tato jednání v jiných oblastech, pokud se přesvědčíme, že je zájem na korektním partnerství, jako jsou země, jako je Irán, ne s režimem, ale se zemí, tak potom se nám podaří být úspěšní i v oblasti kontroly jaderného režimu v Iránu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A jako další vystoupí pan Angurakis. Kyrie Proevre, η επιβολή εμπάργου στι εξαγωγέ πετρελαίου του Ιράν και άλλε κυρώσει. Vážený pane předsedající, embargo na vývoze ropy a další sankce přijaté radou ukazují, že kroky podniknuté vůči Iránu, podnikané vůči Iránu se stupňují. Eh, tím se jenom zhorší energetická krize, kterou již EU zakouší. Nemůžeme jednat jako jakýsi světový policajt, globální policajt. Paní vysoká představitelko, musíme mít na paměti dopady našeho působení na další země v Perském zálivu a na Blízkém a Středním východě. Musíme vnímat, jak nakládá Irán se svým jaderným programem a co Izrael. Izrael také vyvíjí jaderné, jadernou zbraň. Máme jaderné státy, několik z nich v Evropě, stejně tak Indie a Pakistan spolu jadernou zbraní. Jsem se jist, že mnoho lidí odsoudí tyto kroky. Eh, eh, musíme pohlížet eh, směrem k zemím jako Izrael předtím, než začneme vyhlašovat válku Iránu. Je klíčové, aby EU také dávala, posilovala postavení občanů, tak abychom zbytečně neprolevali dále krev v imperialistických válkách. Děkuji. Je zde modrá karta, jste připraveni akceptovat? Ano, přijímám. Takže prosím, pane Tanoku. Děkuji, pane předsedající. Musím říct, že jsem opravdu unaven toho, že lidé srovnávají iránskou eh, cestu k jaderné zbraní s děním a vývojem v Izraelu, Pakistánu či dokonce Indii. Izrael není signatářem smlouvy o šíření jaderných zbraní, to tež platí pro Indii a Pakistan. Irán ovšem signatářem je, to znamená porušuje své mezinárodní závazky. Pan Angurakis zde eh, hovoří o nějakém globálním policajtovi. Eh, eh, Rada bezpečnosti tímto orgánem je a má na starost světovou bezpečnost, takže co je špatného na tom, abychom se snažili přimět Irán k tomu, aby dodržoval své mezinárodní závazky. To se táží pana Angurakise. Můžete prosím odpovědět? Ano, pane předsedající. Vážený pane Tanoko, já jsem vlastně měl tak trochu na mysli zemi, ze které pocházíte vy. Spojené království to je jaderná velmoc a e, v zásadě chce se postarat o to, aby existoval omezený jaderný klub, do nějž nikdo další nemá přístup. Také, jak jsem říkal, Evropská unie eh, se eh, snaží profilovat jako jakýsi globální eh, policista, protože se domnívá, že jakýmsi strážce mezinárodního práva má právo uplatňovat sankce vůči třetím zemím. Děkuji, pan Melcer, na jednu minutu. Um když máte země rychle se rozvíjející, které převezmou tyto vývozy, pak Itálie, Španělsko a Řecko budou ty země, které budou zvláště postiženy a jsou to ty země, které eh, právě trpí krizi. A pokud se uzavře Hormuzský průliv, tak to bude ta nejdůležitější trasa pro dovoz a budeme mít velmi vážnou krizi. Nesmíme toto využívat eh, jako záminku pro preventivní vojenský zásah. Eh, v současnosti zde máme skutečnou hrozbu vojenské intervence, i když nyní to vypadá, že mm, toto řešení bylo smeteno eh, ze stolu. Přesto všechno bychom měli vědět, jaký, jaký dopad by toto mělo. Eh, my odmítáme eh, budování vojenského nukleárního programu. To je jasné, protože musíme také přemýšlet nad tím, jak zaručit eh, bezpečnost Izraele v této souvislosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní poslední příležitost je pro pana Rybika. Vážený pane předsedající, já si myslím, že tato rozprava je pro nás všechny důležitá protože jde o to, jakým způsobem model Evropy bude skutečně jednoznačně oddělen od válečného modelu. My samozřejmě musíme hledat partnery eh, kolem této iránské eh, otázky. My víme, že v parlamentu je mnoho těch eh, zde, kteří nesouhlasí s touto současnou politikou je opravdu naléhavé, abychom řekli, že spolupráce i nadále je základem a že je zde nabídka pro eh, budoucí mírovou spolupráci. A obchod je ostatně také základem demokracie. Eh, jsou zde také mm, přátelské vztahy, které by měly eh, připouštět i jiná stanoviska. Také musíme podporovat iránský eh, lid eh, a obyvatelstvo této země. My nepotřebujeme sankce proti občanům této země, my potřebujeme sankce pro ty, kteří zneužívají práva. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Můžete to zhrnout a vyjádřit se k jednotlivým otázkám? Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, toto je významná rozprava. Já jsem pozorně vyslechla veškeré příspěvky a dovolím si eh, s, eh, vytvořit syntézu těch jednotlivých témat a pokusím se je posunout ku předu a budu se snažit o efektivní řešení této významné otázky jaderných aspirací Iránu. Řada kolegů v první řadě pan Salafranka, jeho první příspěvek zmínil potřebu spolupracovat s ostatními, abychom zajistili, že spolupracujeme s našimi spojenci nejen, ale také v rámci tedy účastníků procesu E3 plus 3, tedy šest zemí, které, když navazujeme dialog, s Iránem, tak sedí po mém boku na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti. A tady hovoříme nejen o nich, ale také tu klíčová úloha Číny a před můj týden jsem byla v Indii. Konstantně jednáme s Ruskem, můj politický ředitel je v Rusku nyní a také Japonsko a Korea. A to jsou další partneři a cílem je skutečně překlenout zajistit, aby ta propast sankcí nebyla překlenuta. A řada kolegů změnila úlohu Turecka a já samozřejmě mám velmi úzké kontakty s panem Parmatoglu. Pan Turecko bylo prostředníkem pro informace a dialog s Iránem a zdůrazňoval naše sdělení a já chci vyzdvihnout způsob, jak s námi spolupracují a spolupracovali v této věci. Pojedu do Brazílie o víkendu pro celou řadu jednání, ale jedno z těch jednání se bude týkat také našeho postupu vůči Iránu. A velmi mi záleží na posílení a rozšíření vnímání toho, co Evropská unie činí a jaké jsou důvody v pozadí našich kroků. A potřeby, aby mezinárodní společenství bylo jednotné, abychom dospěli k vyřešení tohoto problému. Tedy ve všech našich jednáních ve světě, to je na programu jednání, snažíme se zdůrazňovat, že sankce jsou důležité a jejich cílem je přesvědčit Irán, aby se vrátil k jednání. Dvojí přístup, který je právě takto koncipován. Druhá oblast, které se chci dotknout, se týká obyvatelstva Iránu, lidí v Iránu. My se snažíme, a to je úplně jasné, přesvědčit režim, že by se měl vrátit k jednání. A jsem, jsem velmi, mám velké obavy, že Irán, které by, který by měl ekonomicky růst, tak nečiní a my chceme zajistit, aby dopady na iránský lid byl minimální, ale aby také pochopili o co se snažíme. A řada lidí v Iránu sdílí naše aspirace, aby se Irán odvrátil od této cesty. Je také pravdou, že s členskými státy se snažíme odhadnout dopady na Evropskou unii a ve všech našich rocích je důležité, abychom se zabývali dopady. Naše národní právní systémy zajišťují, aby nedošlo k obcházení, ale Evropská unie zde spolupracuje jako celek. Kolegové také zmínili skutečnost, že tábor Ashraf má iránské obyvatelstvo a já jsem několikrát zdůraznila, že musíme najít uspokojivé řešení pro obyvatele táboru Ashraf. A mně jde o to nalézt cestu, jak je uchovat v bezpečí i do budoucnosti. A jde o otázky občanství, které jsou probírány v kontaktu s OSN a vysoký komisař pro uprchlíky bude zapojen. Spolupracujeme s OSN, s mezinárodním společenstvím a chceme, aby to bylo na programu jednání s Irákem. Ale je důležité, abychom šli ku předu aby tito lidé měli budoucnost a aby zde nebyli pouze drženi, protože pro ně nemáme žádný plán. Je třeba najít kompromisní řešení, nikoli dokonalý plán a existuje zde potenciál pro to, aby tito lidé byli skutečně v bezpečí, protože to je náš základní cíl. A konečně, a k tomu hovořil pan Tenok, slavná perská kultura. Ano, celé Evropské unii. Náš spor není s iránským lidem. My jim přejeme vše dobré a my si přejeme mít eh, otevřený výhled na slavnou perskou kulturu a dějiny. Ale máme povinnosti jako Evropané, jako země, jako Evropská unie a povinnost je, že když se někdo zaváže ve smlouvě, že nebude se zabývat eh, šířením jaderného materiálu, že dodrží tyto závazky a pokud je nedodržuje, tak musíme s tím něco udělat. A to vše se děje na půdě Rady bezpečnosti, je to podporováno Radou bezpečnosti a v Radě bezpečnosti je skutečně zakotven můj mandát a věřím, že budeme mít veškerou podporu, abychom zajistili, že tyto sankce jsou považovány jako významný příspěvek tomu, aby i na té další koleji došlo k posunu a žádám Iránce, aby zareagovali na můj dopis, aby skutečně se vrá, aby předložili své náměty a vrátili se k jednání. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, hat állásfoglalás. Děkuji, děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, Máme tady také návrhy rezoluce a zítra ve 12 hodin budeme o těchto